Pan předseda. Eh, zasedání je znovu zahájeno. Usaďte se, prosím. Nyní přistupujeme ke třetí kole volby. Žádné nové kandidatury na úřad eh, předsedy Evropského parlamentu podle našeho jednacího řádu jsem eh, do třetího kola neobdržel. Kandidatora v eh, druhém kole, nebo kandidatory z druhého kola jsou zachovány. Nyní poprosím sálové úředníky, aby eh, rozdali hlasovací lístky a obálky. Prosím skrutátory, aby zaujali svá místa. prosím skrutátory aby zaujali svá místa.